Ladies and gentlemen. Dámy a pánové, prosím posaďte se a začneme, protože je 6 hodin a 30 minut. Ve většině zemí Evropské unie je 6 hodin 30 minut. A začínáme s veřejným slyšením na komisaře, nominovaného komisaře mm, pro digitální ekonomiku a společnost, současně místo předseda zodpovědný za sektor energetiky. Vítejte, pane eh, kandidáte na komisaře a vítejte všichni přítomní, protože toto je veřejné slyšení, je tady spousta žurnalistů, zástupců, podnikatel, podniků, nevládních organizací, evropských institucí. Všem děkuji, že jste přišli. Toto slyšení je velmi důležité a je důležité, aby co nejvíce lidí mělo možnost sledovat toto slyšení. Toto slyšení bude streamováno živě na webových stránkách parlamentu, takže vítejte živě na našem internetovém vysílá, internetovém vysílání. Několik věcí na úvod. Jsme společní spole, je to společné zasedání výboru pro průmysl, výzkum a energetiku společně s výborem pro kulturu a vzdělávání. Je to společné zasedání výboru. Samozřejmě pan předseda Ettinger je velice eh, dobře známý výboru ITRE, ale výbor pro kulturu je možná pro něho novou zkušeností. Dovolte, abych řekl, že máme mezi námi i zástupce výboru IMCO, Jury a Libe. To jsou takzvané přidružené výbory, takže vítejte členové výboru pro kulturu ITRE, IMCO, Jury a Libe. Možná tady jsou i kolegové z jiných výborů, protože toto slyšení je otevřeno všem poslancům Evropského parlamentu. A zodpovědnost mého výboru je informační společnost a informační služby transevropské stítě. Toto vše spadá do portfolia pana kandidáta na komisaře. Dovolte, abych řekl několik důležitých bodů. My bychom měli zodpovědět otázku, my jako poslanci, členové obou výborů, zda je kandidát kvalifikován na to, aby se stal členem kolegia, za druhé, je e, kvalifikován na e, vykonávat e, povinnosti vyplývající z jeho přiděleného portfolia. Vy všichni máte k dispozici čtyři dokumenty. Dostali jste je před eh, dnešní schůzí. Eh, topis pana Etekera, jeho životopis, jeho eh, deklarace finančních zájmů a hodnocení výboru Jury. Takže naše kolegové z výboru Jury posoudili deklaraci finančních zájmů a odpovědi na písemné otázky, které byly přeloženy do všech úředních jazyků. To jsou odpovědi na šest otázek. Jak bude to slyšení vypadat? Nejdůležitější informace. Úvodní prohlášení, které nebude delší než 15 minut pro pana komisaře, pak pět minut na závěrečné prohlášení. Jak rozhodla konference předsedů po úvodu pana kandidáta na komisaře, bude čas na 45 otázek od poslanců. To znamená, máme tři hodiny. My všichni a tak jsme zodpovědní všichni za to, aby každá otázka trvala maximálně jednu minutu, nedéle. Budu to stále připomínat a budu trvat na tom, aby ta otázka nebyla delší než jedna minuta. Odpověď nesmí být delší než dvě minuty. Na závěr vás chci informovat, že první kolo otázek položí zástupci politických frakcí a poté naše rozprava bude probíhat velice podobně jako eh, Mm, rozprava v plénu, to znamená článek jednacího řádu 162. Poslední informace. Pokud budete hovořit a klást otázky, je nutné, abyste mluvili poměrně pomalu, protože tlumočníci potřebují přetlumočit otázku velice přesně. Takže je lepší mluvit o něco pomaleji, protože jinak budou problémy s překladem. To je tedy ta nejdůležitější informace na úvod. Možná další eh, debata proběhne podle principu ping-pong, tedy odpověď Eh, otázka, odpověď, otázka, odpověď. Eh, já jsem velice rád, že vedle mě sedí paní Silvia Kostac, která je um, výbor pro kulturu a vzdělání, je spolupředsedkyní, budeme tedy předsedat společně, takže vás požádám o úvodní slovo. Já budu mluvit Italská italsky z důvodu jazykové diverzity. Dovolte, abych i já mm, přivítala pana Ettingera, kandidáta na komisaře. Co se týče audiovizuálních služeb a kulturní identifikace nebo a její vliv na informační společnost, což je velká část jeho portfolia, tak nás velice zajímá, jaké jsou jeho názory eh, v této oblasti vzhledem ke specifickému audiovizuálnímu obsahu na internetu. Chceme rovnováhu mezi komerčními zájmy na jedné straně a kulturními a eh, vzdělávací dimenzí to je tedy eh, to rozdělení, které je tam zjevné. Podle návrhu pana předsedy Junkra jsou tam dva podprogramy, které jsou dvě části jednoho generálního ředitelství. To znamená, že nechceme ztratit ze zřetele holistickou dimenzi audiovizuální uh, politiky. Také budeme posuzovat citlivé otevřené otázky, co se týče um, některých operátorů, tak aby uh, byly rovné příležitosti pro investice, pro nové tradiční poskytovatele kulturních a individuálních produktů a služeb. Chci poděkovat panu Buzkovi a dalším kolegům za to, že pochopili význam tohoto společného zasedání, které demonstruje, že tato dvě témata mají stejnou důležitost, stejnou váhu v portfoliu pana eh, komisaře. Paní předsedkyně výboru pro kulturu bude předsedat druhé části dnešního eh, zasedání, to znamená od 8 hodin večer. Tedy si předáme předsednictví. Nyní začneme rozpravu Mohu vás informovat, že máme že tedy mm, dodržujeme zatím čas a mm, proto chci otevřít slovo, předat slovo panu, kandidát, to, panu Gentrovi Oettingerovi,